Děkuji. Paní Jensen za skupinu ALDE. Děkuji, pane předsedo. A gratuluji tady k tomuto a, novému rozhodnutí. Myslím si, že je skvělé mít předsedu, který začíná schůze včas. Alde dnes Později si vyslechne informace o transevropských sítích a o tom, jaké záměry má komise s těmi prostředky navíc, které pocházejí z plánu na obnovu. A ukazuje to, že projektů máme mnoho a nemáme příliš mnoho finančních prostředků. Takže si myslím, že bychom se měli snažit znovu získat všechny prostředky, které komise původně navrhla a brát to jako úplné minimum. Musím říci, že Alde také má určité obavy týkající se agentury pro bezpečnost leteckého provozu. Myslíme si, že je potřeba zajistit, aby řádně fungovala, protože pak, když chceme navýšit její zodpovědnosti, tak je potřeba, abychom ji také navýšili prostředky. Jinak by se totiž mohlo stát, tak jako vidíme, že by nebyly agentury pořádně zajištěny finančně a je potřeba, aby byly. Podpůrné aktivity v oblasti dopravní politiky a práv cestujících jsou pro skupinu ALDE velice důležité, takže bychom byli velmi rádi, aby se rozpočtová položka pro tyto oblasti také navýšila. Co se týče pilotních projektů, tak se zatím žádné nepřipravují a možná jako výbor pro dopravu bychom se nad tím mohli zamyslet, protože v minulosti jsme byli v této oblasti úspěšní. Nicméně je to složitý postup. Vlastně ještě před parlamentními prázdninami budeme muset předložit pozměňovací návrh, tak aby se dal přeložit přes prázdniny a pak se o něm hlasovalo v září. Předpokládám, že tentokrát se nám to asi nepodaří. Zelení by chtěli pokračovat v oblasti projektu železnice kolem bývalé železné opony a to si myslíme, že je velmi záslužný projekt, který podporujeme. Děkuji. Měli byste mít před sebou složku od sekretariátu pro výbor pro dopravu a turistiku a také složku z komise o projektech, které probíhají a úplně nahoře máte informace k té stezce kolem bývalé železné opony, která je určitě velice důležitá. Michael Kramer by to měl vysvětlit. No, tomu nemohu nijak odporovat, pane předsedo. Čili byl jsem osloven a chtěl bych, aby to bylo podpořeno, stejně jako to podporujeme také my. Nejedná se jenom o železniční eh, trasy, ale také silniční eh, dopravu a také dopravu cyklistickou. Eh, je to Iron Curtain Trail, to je onen 13. projekt a my k tomu máme určité pozměňovací návrhy. Doufáme, že tím vyjádříme eh, celkový postoj. Nemůžeme něco proklamovat a myslet si přitom, že je možné to udělat bez peněz. Eh, v té finanční eh, otázce se však nyní ukazuje, že to, čeho jsme se obávali, skutečně nastalo. Důsledkem totiž bylo to, že celkově pro té OSN v minulých desetiletích bylo příliš málo peněz. Na 20 miliard euro to mělo být nasazeno pro období do roku 2013. A řekli jsme, že přeshraniční projekty mohou být podporovány až do výše 50 To bylo skutečně nezbytné, protože pro jednotlivé národní státy eh, ty trasy až eh, po hranic jsou málo eh, efektivní. Nejsou významné jako národní eh, eh, směry, ale jako mezinárodní. A proto to navýšení musí eh, pokračovat. A tyto projekty přes hranice mohou být podporovány do 50 Nebyly to jenom železniční projekty na národní úrovni, jsem to také ještě nezažil, většinou to byly silniční projekty a potom se najednou připojila i kolejová doprava. Takže eh, nyní se postoupilo rada a členské státy však se na to dívali trošku jinak. Eh, Kvota byla příliš nízká a podnět pro členské státy Eh, podporovat určité projekty, eh, se neprojevil. To musíme vzít na vědomí. A eh, víme také, kdo snížil tento objem prostředků. Byli to šéfové stát, kteří se však také najednou podělili, že nemohou financovat most Féman nebo dopravu ve Stuttgartu a najednou chtěli prosit o podporu. Poté, co to všechno zkrátili, chtějí mít Evropské evropské peníze. Tak to prostě nefunguje. A myslím si, že je nutné zcela jasně říci, kdo může za tyto deficity. Děkuji. A poslední v prvním kole za koordinátory pan, pan Bradburn za ECR. Děkuji, pane předsedo. Ano, jenom mám pár připomínek. Omezím se na ty rozpočtové položky, které se týkají agentur. Víte, že já jsem nikdy nebyl velký fanoušek těchto agentur, vzhledem k tomu, že musíte prvé dokázat, že mají nějaký užitek. A mě leží vždycky na srdci života, schopnost a účinnost EASY, Agentury pro bezpečnost leteckého provozu. A mně se zdá, že my tady navrhujeme zvýšení závazků EASE s tím, že vůbec nemáme ponětí o tom, jestli tato agentura vykonává svou práci důsledně. A přitom tu byly otázky ohledně její schopnosti fungovat a plnit úkoly, které má nyní, aniž eh, uvažujeme o rozšiřování těchto úkolů do dalších oblastí. A také z hlediska cenové a nákladové struktury a její efektivnosti. Já dostávám i nadále stížnosti od malých a středních podniků v leteckém sektoru o rostoucích nákladech, nákladech na certifikace a žádosti o různé modifikace třeba u lehkých letadel. A někdy se tyto náklady zvýšily desetkrát. To není dobrý příklad, který by nás měl vést tomu, abychom si řekli, to nevadí, dáme jim víc peněz a v minulosti, když parlament přistupoval k těmto agenturám, tak vždy hodnotil činnost, minulou činnost těch agentur, jejich, jejich výkonnost. Já myslím, že jinak je to selhání této organizace. Děkuji. Okay, Dobrá. Ještě tady máme pět řečníků, teď musím uzavřít seznam. Musíme se ještě dostat ke zprávě paní Jensen. A jako první tu je pan Koch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ano, děkuji, pane předsedo. Třetí akční program pro zlepšení bezpečnosti silniční dopravy končí a my jsme nedosáhli cíle. Připravujeme čtvrtý program, který musí být vybaven příslušnými finančními prostředky, aby bylo možné eh, provádět pilotní projekty, provádět výzkum a podporovat logistiku. Takže prosím o finanční vybavení. Ano, paní Ayala Sender. Gracias, presidente. Sí, en primer lugar, desde... Děkuji. Pane předsedo, já naprosto souhlasím s panem Kohlíčkem, že nemůžeme akceptovat žádné eh, plošné srážky, plošná omezení rozpočtu. A pokud, zejména pokud jde o program TNT, eh, protože tento výbor od jak živa trvá na tom, že chce zdůrazňovat, zdůrazňovat eh, právě význam transevropských sítí a komise by nám měla říci, jak si představuje fungování eh, těchto sítí v budoucnosti. Marco Polo, tam je eh, potřeba rovněž vysvětlit, jak tu situaci napravit. Je to program do budoucna, týká se to intermodální dopravy A my musíme opravdu zlepšit tu návaznost jednotlivých modů dopravy. Pilotní projekty, souhlasím s tím, co, se, co tu bylo řečeno. A myslím, že pan Kohlíček by možná se měl ještě podrobněji podívat na projekty v oblasti cestovního ruchu, které se rozbíhají. A pane Simpson, my jsme výbor pro dopravu a cestovní ruch, ale o cestovním ruchu tady zatím moc nemluvíme. Že já doufám, pane předsedo, že vzhledem k tomu, že jste tedy předsedou tohoto výboru, takže se dostane více prostoru také cestovnímu ruchu. Já vím, že máme i tak velké, eh, velkou zátěž, hoď máme nabitý program, ale já myslím, že by to určitě mělo být zařazeno. Takže pan Kohlíček by k tomu mohl uvést nějaké podrobnosti. Teď, eh, pokud jde o tu agenturu pro bezpečnost leteckého provozu, Měli bychom si eh, patrně vyžádat od komise ještě další upřesnění, protože zatím nevíme přesně, jaká tam situace je. Víme, že jsou tu určité problémy. Možná se tím zabývá mm, nedostatečný počet zaměstnanců. A teď k EMSE. Stará dobrá EMSA. proč tu dochází k tomuto snižování závazků a pladeb? Uh, Děkuji. Mohu ujistit všechny členy výboru, že váš předseda si je vědom, jak zní plný název tohoto výboru. A další je prosím paní Foster. Děkuji, pane předsedo. A blahopřeji k vašemu povýšení do pozice předsedy tohoto výboru, to je velice milé. Chci jen říct něco k procentnímu zvýšení u EASY. Já neříkám, jestli je to správné nebo ne, nebo jestli je to příliš nebo ne. Ale jedna věc je jasná, a tady chci navázat na pana Bradborna, že jsou určité problémy ohledně EASY. Musíme se rozhodnout, zda EASA je nezávislou agenturou, zda není příliš závislá na příjmech od výborců, výrobců, nebo jestli je to regulační bezpečnostní agentura. A to jsou, to je problém. A ty tlaky, pod které se teď dostal rozpočet, také souvisí s tou rozšířenou odpovědností, kterou by na sebe měla EASA přijmout. Je jasné, že výrobci v Evropě jsou tím znepokojeni a samozřejmě my musíme také spolupracovat také s FAA na mezinárodní úrovni. A myslím, že bychom měli vést debatu, protože já neříkám, já nevím, jestli Evropská unie, a neříkám, že Evropská unie by měla poskytnout veškeré prostředky pro agenturu, ale musíme se zabývat tím, jak je financovaná nejenom krátkodobě, ale i dlouhodobě s tím, jak na sebe chce vzít ještě širší odpovědnost, tak, aby byla financována z dlouhodobé perspektivy ke spokojenosti všech a zvláště malí výrobci se ocitali v poslední době ve velice obtížných situacích. Ano, děkuji paní Lichtenberger, pan Pascal, paní Tykau. Takže paní Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Srdečně děkuji. Chtěla bych se krátce vyjádřit k otázce odůvodnění a oprávnění TN. Pravděpodobně již skončila na arge, eh, onen argument eh, eh, navýšení dopravy, ale kdyby šlo tedy jenom o otázky zaměstnanosti, tak můžeme stavět eh, pyramidy, ale eh, toto má smysl eh, a pak je to také evropský projekt a pokud to nemá smysl, tak bychom to měli všechno opustit a investovat spíše do izolace staveb a podobně. Za druhé, to, že mnohé věci nebyly uváděny, a mnohé prostředky eh, jsou zkráceny. Eh, to je pravděpodobně také dáno eh, onou neschopností členských států spolufinancovat tyto projekty. Hovořit zde o pocitovaném nedostatku, to myslím není správné, alespoň ne z mého hlediska. Nejde tedy o nedostatek cítěný, jde spíše o to, že mnohé projekty sice požadují eh, peníze pro svou eh, realizaci, ale nesplňují podmínky. A eh, pak, pokud by se podpořili, tak bychom mohli si naběhnout do našich skandálů. Co se týče Marka Pola, tady se musíme na kritéria podívat zcela přesně. Pozitivní program zde není uváděn dostatečně a to by znamenalo, že je zde systematický problém, který je nutné vyřešit rychle. K cestovnímu ruchu souhlasím, měli bychom o tom diskutovat a já navrhuji, abychom jednu debatu, tak jak jsme to prováděli také v plénu, o španělské otázce nemovitostí a vedlo to také k mnoha rozbrojům. E, to je, myslím, vhodné téma pro výbor e, pro cestovní ruch, aby se tím zabýval, e, protože tento fenomén neexistuje jenom ve Španělsku, ale také v jiných členských státech. Je to tedy určitý základní typ chyby k bezpečnosti letecké dopravy. Seznam blacklist by eh, měl být projednán co nejrychleji a také z hlediska financování bychom se měli podívat na to, jak to dopadá na rozpočet. Děkuji. Pan Grandes Pascal. Děkuji, pane Simpsone. A je jasné, že já jsem, jsou tady nové odpovědnosti eh, spojené s touto funkcí a já jsem přesvědčen, že budete, že se zhostíte této své nové funkci, funkce se stejnou zručností, jako jste působil v tomto výboru dříve. Takže máme tady přípravné práce na některých pilotních projektech a jejich spoždění. Já myslím, že musíme být v tomto volebním období nároční potom propadu a poté, co došlo k redukci našeho rozpočtu na méně než 8 miliard eur, tak je důležité, aby tyto projekty byly i nadále rozvíjeny přiměřeným tempem. A je škoda, že projekt číslo 7, to znamená intermodální propojení osy Portugalsko-Španělsko-Evropa, že se tomuto projektu nebudou dostávat prostředky. A myslím si, že to je potřeba kritizovat. Pokud jde eh, o eh, námořní bezpečnostní agenturu, tak redukce prostředků se projevila i zde. Já jsem navrhoval finanční výhledy, kde jsme si udělali určitý přehled o financování této agentury a je potřeba připravit pro tyto agentury účinný, efektivní rozpočet a takovéto škrty jsou politování hodné. Děkuji. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla odkázat na síť TNT. Hodně projektů se spožďuje a Evropský parlament vypracoval studii, z které vyplývá, že ta spoždění zvýšila náklady. Čili nejenom, že je na tyto projekty vynaloženo málo prostředků, ale to pak vede k celkovému zvýšení nákladů těch projektů vzhledem k těm spožděním. Já si myslím, že bychom se na to měli dívat z širší perspektivy to znamená s ohledem na budoucí rozšiřování těchto sítí. Ovšem dnes odpoledne bude rozpočtový výbor hovořit o rozhodnutí Evropské komise o projektech, které mají být financovány z rozpočtu TNT. Týká se to toho rozpočtu 1 miliardy eur. A pokud je o pilotní projekty a přípravná opatření, tak já jsem zklamána, že se snížila ta částka, která se má vynakládat na bezpečné parkování. Evropská unie má tady ještě hodně velký prostor ke zlepšení. My jsme žádali o zvýšení tohoto rozpočtu a rozšíření prostorů pro bezpečné parkování. Bohužel z tohoto návrhu rozpočtu naopak vyplývá snížení této částky. A pokud jde o námořní dopravu, je pravdou, že Marco Polo bychom měli prosazovat více a námořní i říční doprava by měla být středem našeho zájmu a vlastně i jádrem evropské dopravní politiky. Řeka Dunaj by měla být prioritní a já doufám, že v tomto volebním období se podaří vytvořit intergroup pro na podporu eh, dunajské dopravy. A konečně, pokud jde o turistické destinace, tak i tady návrh rozpočtu nepočítá s žádnými opatřeními na zvýšení počtu těchto eh, zajímavých destinací. Děkuji. A nyní za komisi. Pane předsedo, já jsem přišel trochu dříve, to je holce, na kterou musí člověk platit za to, když přijde dřív. Takže na úvod mi dovolte, abych vám poblahopřál, poblahopřál k vašemu jmenování a já se vyjádřím k některým z těch bodů, které tady zazněly z úst kolegu a některé podrobnější body pak odpoví další kolegové. Ovšem, osoba odpovědná za rozpočet tady není. Takže nejprve velice pozitivní poselství. Jsme pracovali v loňském roce na tom, aby Marco Polo bylo nejúspěšnějším programem a nyní jsme v situaci, kdy je eh, Marco Polo daleko úspěšnější, pokud jde o využívání prostředků, než dříve. Dříve tak trochu nefungoval, ale teď jsme v situaci, kdy nám chybí určité prostředky právě kvůli programu Marco Polo. Já myslím, že je to navázáno na aktivity výkonné agentury, která přispěla k tomu, že program začal být více známý, že se rozšiřoval. A pokud jde o celkovou otázku financování transevropských sítí, tak parlament a komise vždycky táhly za jeden provaz. Ano, nám bylo také velice líto, že jsme ten rozpočet nedostali, budeme se muset smířit s tím, co teď máme. A později budu mít příležitost také hovořit o plánech hospodářské obnovy těch 500 milionů v rámci frontloading. Pokud jde o EASu, tak tam z věcného hlediska potřebujeme vést ještě delší diskuzi. Myslím, že bylo správně řečeno, že tady existují dva filozofické přístupy. Je to regulační agentura, která je veřejně financovaná, stará se o bezpečnost provozu, a nebo je to agentura, kterou financují poplatky, ale konečném důsledku se zdá, že to bude muset být jakýsi mix obojího, to znamená nějaké veřejné finance, část financí by byla ze soukromého sektoru, k tomu se ještě vrátím. Paní Ayala Sende zmiňovala celou tu otázku vyšetřování nehod, havárií a k tomu ještě něco řeknu v rámci prezentace budoucích politik. Musíme ještě mít nějakou novou legislativu právě týkající se vyšetřování havárií. A ještě chci poukázat na jednu věc, na kterou upozornila paní Tykau. Máme rozsah působnosti, který nám umožňuje jakožto komisi pracovat na všech věcech v Dunajském regionu. A myslím, že to je, na to budeme klást velký důraz. Již nyní máme koordinátora pro Eh, říční vnitrozemskou dopravu a ten se zabývá i Dunají. Ale já beru vážně na vědomí také to, že v dalších měsících a letech musíme rozvinout daleko integrovanější dunajskou strategii, tak jak jsme to dělali pro Baltský region a Středomoří. Takže toto je několik obecných bodů, které jsem teď chtěl říci. Děkuji vám. Děkuji. A co, co vy... Ano, takže časový harmonogram. Ještě chcete něco říct? Ano, ano, možná později bychom mohli ještě dostat nějaké podrobnosti o rozpočtu pro TNT od komise. Tato otázka souvisí totiž i s rozpočtem eh, na iniciativy plánu obnovy. Ano. Takže lhuta pro, vozní, po, pro podání pozměňovacích návrhů je 14. srpna. To je v půlce prázdnin, určitě, bude, určitě budete všichni pracovat velice usilovně, ať už budete kdekoliv. A přijetí na výboru bude 2. září, tedy pro výboru pro dopravu. A pak na plenárním zasedání v říjnu 2009. Takže si prosím poznamenejte tyto lhuty 14. srpna. To je ta předběžná diskuze 2. září přijetí na výboru na zářijovém zasedání a pak na plenárce v říjnu. A ještě mi dovolte, vzhledem k tomu, že tady zazněla EASA, my jsme pozvali pana Gudona z EASY, což je výkonný ředitel EASY na zářijové zasedání. Takže si připravte své dotazy určitě jich bude spousta. Takže já vám za to děkuji. A pak tu máme další bod ITS. Paní Jensen je zpravodajkou, takže já vám dávám slovo. Děkuji. Takže pár slov k tomu, jak daleko jsme pokročili s tímto programem inteligentních dopravních systémů. Je to zastřešující termín, po kterým se skrývá mnoho různých věcí. Ale celkovým cílem je zvýšit účinnost, efektivnost, bezpečnost a šetrnost vůči životnímu prostředí. A my chceme využít těchto technologií v daleko širším měřítku v silniční dopravě a samozřejmě se zabývat i těmi rozhraními těmi styčnými body mezi různými mody dopravy. Tato politika byla nastartována koncem roku 2008. My jsme to na jaře přepak eh, přeskoumali v parlamentu a schválili i na plenárce. Má to v zásadě dvě složky toho přístupu komise. Akční plán, kde je šest oblastí, kde je potřeba přijmout konkrétní kroky. Je to shrnutí aktivit, které se již dějí, které se již provádějí, třeba kompilování dat, které mohou pak být zpřístupňovány řidičům. To znamená, že by automobily byly také vybaveny bezpečnostními eh, prostředky, které by eh, učinili dopravu bezpečnější, a kdy, že by se ukládala data. Ne, že by se jednalo o nějaké sledování nebo dohled, ale prostě, aby byl přístup k datům. A postoj parlamentu k této iniciativě komise je, že potřebujeme, aby se připravila směrnice, díky níž by státy zvyšovaly svůj závazek kroků v této oblasti a panuje určitý nesoulad v rámci rady mezi členskými státy, do jaké míry by tato opatření měla být závazná. Iniciativa komise vychází z celé řady slyšení a práce pracovních skupin, kde všechny zúčastněné subjekty hovořily o tom, co by se dalo dělat, jak oživit tento proces, jak eh, ho rozhýbat ale otázka je tedy ten známý problém, jestli je dřív slepice nebo vejce, protože když se podíváme na eh, tyto systémy inteligentní dopravy, tak vlastně vytváříme určitou infrastrukturu, která může komunikovat s vozidly. Takže potřebujete mít síť, systém přijímačů a vysílačů. A teď jde o to, že jestli má smysl tím vybavovat automobily ještě předtím, než existuje ta infrastruktura. Prostě kdo to rozjede, kdo s tím začne. A tohle jsou eh, věci, které slyšíme ze všech stran. Musíme nejdřív nastavit určité standardy, aby se začalo na tomto poli spolupracovat a aby se to celé prostě odlepilo od země. A veškerý smysl toho akčního plánu a těch jednotlivých projektů je přeskoumat naše sdílené zkušenosti, které by pak mohly být předmětem diskuze ve výboru. A na základě toho bychom mohli určit, jaké standardy z těchto sdílených zkušeností eh, vyplývají, jaké jsou žádoucí. A měli bychom zajistit a v jakých oblastech by tyto standardy, tyto normy měly vznikat. To úzce souvisí s tím akčním plánem. Neříkám, že tím dáváme komisi úplně volné pole působnosti, kdyby komise mohla uvalovat na členské státy nějakou povinnost vytvářet různé normy. Ale chceme do toho vnést více jasnosti protože v radě existuje jistá nervozita, jak to bude s náklady, protože členské státy by to museli zaplatit. A základní otázka je, jestli musíme mít povinnost, anebo jestli stačí eh, místo, aby to bylo závazné, mít nějaké memorandum o porozumění české i švédské předsednictví se snažilo věnovat hodně času na startování této politiky a mohli bychom možná říci, že v některých oblastech kompilace dat znamená, že musíme mít sdílený standard a soubor společných pravidel, zatímco v jiných oblastech by stačilo eh, využít dobrovolnějšího přístupu. Každopádně by bylo skvělé, kdybychom se dohodli, koordinátoři by to měli později prodiskutovat a bylo by skvělé, kdyby na základě toho, co se přijme na plenárce, jsme mohli neformálně začít diskutovat s radou. Švédské předsednictví si přálo dosažení včasnější dohody, mezi parlamentem a radou, aby to bylo vlastně první čtení rady, mohli bychom dosáhnout dohody rychle. Já nevím, jestli je to realistické, ale když se na to dívám z hlediska výboru a koordinátoru, tak eh, toto je cíl, o který bychom se mohli snažit. A tato práce, nebo tato vyjednávání toho bych se mohla zhostit já ještě se stínovými zpravodaji dalších frakcí a samozřejmě bychom průběžně výbor informovali na základě toho, co již bylo dosaženo. Takže my bychom potvrdili, že můžeme na tomto, z tohoto vycházet a že bychom mohli na základě toho začít vyjednávat. Děkuji koordinátoři budou hovořit jak o této záležitosti, o legislativě, která je v prvním čtení. Bude tam tedy o přijetí prvního čtení z předchozího eh, volebního období parlamentu. O tom budeme hovořit po tomto zasedání a měla byste obdržet eh, odpověď na vaši žádost. Dobře. A nyní pan Roš, PPE.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 ano, přesně tak, pane předsedo. Já bych se chtěl vyjádřit k postupu. Eh, netrvám na jasných paragrafech, ale měli bychom také jasně říci, že právě v tomto výboru by mělo být stanoveno to, že zprávy byly převzaty, eh, tedy ty zprávy, které již byly dohotoveny a že se na nich bude potom dále pracovat. Paní Jensen se ptá, zda je to dnes na pořadu pořadu jednání. Zda tedy dnes dojde k včasné dohodě a já se domnívám, že bychom měli tedy potvrdit, že ta dohoda bude možná v prvním čtení. Nevím však, zda o tom můžeme dnes rozhodnout. Je nutné také ještě stanovit stínové zpravodaji a e, již diskuse však byla zahájena se švédským předsednictvím. Tolik k postupu. Osobně nemám nic proti tomu a souhlasím také celkově s tím e, to postupem, pokud to bude platit také pro ostatní zprávy v prvním čtení. K obsahu zprávy samotné bych je chtěl říci, že e, tuto zprávu podporujeme relativně širokou většinou v tomto výboru a známe také obavy rady, to je dávno známá záležitost, ale celkově můžeme skutečně tvrdit, že v této oblasti moderních technologií je možné eh, požadovat na jejich základě lepší bezpečnost a za druhé také Tyto inteligentní dopravní systémy mají vést k tomu, eh, že se lépe prosadí opatření na ochranu životního prostředí. Přesné údaje jsou nezbytné i proto. Eh, za třetí, ochrana osobních údajů. Já se domnívám, že dnešní situace, eh, která požaduje koordinaci členských států, by mohla vést k tomu, že bychom se koncentrovali na určité technické aspekty. A poslední poznámka. Stejně jako jako v případě rozpačtu se zde hovoří také o chráněných parkovištích pro nákladní automobily. E, toto má být rozpoznatelné v těchto dopravních systémech. A pro náš výbor by bylo důležité vytvořit určitý most mezi e, o němi teoretickými úvahami a praxí. Já bych chtěl tedy udělat tento můstek nejenom k ITS, ale také k rozpočtu a také k otázce eh, doby řízení a doby klidu pro řidiče. Víme, že mnohé problémy v dopravě máme také proto, že zajištěné eh, parkoviště prostě není k dispozici. A když budeme hovořit eh, o investicích do TN, tak bychom měli také zde navázat na to, eh, na tyto aspekty a říci, že ony stěžejní eh, otázky eh, jsou možné, je možné realizovat pouze, když se realizují tyto stěžejní doby a stěžejní otázky. Chtěl bych tedy poděkovat paní Jensen a myslím si, že budeme podporovat tuto zprávu. Thanks, Děkuji. Budu se řídit koncensem. Pokud po rozpravě budeme chtít přijmout v prvním čtení těchto pět, šest oblastí, tak budu velmi spokojen, protože by to zjevně naši práci zrychlilo a umožní to stávajícím zpravodajům, aby pokračovali ve své práci a tam, kde bude potřeba změny. Skupina bude moci tyto, skupiny budou moci tyto změny provést. Takže rád se rozhodnu na konci pan Leichfried a SAD. Děkuji, pane předsedo. K postupu eh, my podporujeme tento návrh. Máme asi pět nebo šest zpráv, které již byly rozhodnuty, které jsou eh, hotové. A práce poslední z němovny eh, na těchto zprávách byla velmi intenzivní. Eh, myslím si, že by nemělo smysl na těchto zprávách něco měnit a tyto zprávy kolegů z minulého funkčního období bychom měli dnes stvrdit. Pak to bude jednodušší, budeme již vědět, kam budou jednotlivé zprávy mířit a můžeme navázat normálním postupem tedy s pozměňovacími návrhy v druhém čtení. To by bylo dobré řešení a e, jsem také toho názoru jako paní Jensen, že bychom se měli snažit tuto zprávu v rámci včasné dohody v druhém čtení také prosadit. To jsou záležitosti, které byly vždy eh, téměř jednohlasně podporovány a eh, také zpravodaj a stínoví zpravodajové mohou eh, velmi dobře spolupracovat na této záležitosti. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Já jsem se o to snažil také ve zprávě o NASA a trvalo to tedy dva roky, ale pak se to podařilo přeci jenom prosadit a myslím si, že kolegyni Jensen eh, to půjde poněkud eh, lépe. Ke zprávě samotné toho nemám moc, pouze bych chtěl eh, se zmínit o dvou důležitých věcech. Za prvé, situace je taková, že čím intenzivněji bude prosazováno propojení účastníků silniční dopravy, tím více bude možné sledovat, kde kdo byl, kam jel, jak dlouho tam jel a tak dále. Já se domnívám, že i když to má smysl, prosazovat tyto systémy pro bezpečnost, je nutné zaručit vysokou ochranu osobních údajů. Na to musíme dbát. A tyto systémy mohou být také velmi drahé, takže bychom měli dát pozor na to, že nejenom koneční uživatelé by to měli zaplatit, například pendleři, kteří nevydělávají moc, by to museli platit z velké většiny. Mělo by se to rozprostřít co do nákladů na velkou část obyvatelstva. Greens, Děkuji paní Lichtenberger za zelené. Srdečně děkuji. Já bych je doporučila a myslím si, že je správné zprávy z minulého funkčního období verifikovat jaksi globálně. To by byl dobrý výchozí bod a nemuseli bychom zahájit tu debatu vždy od začátku. Takže to by byl dobrý postup. Za druhé, k obsahu. Já se domnívám,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 Mnohé zajímavé studie již existují a mnohé jsem také četla a některé faktory musíme zdůraznit mnohem více, než jak to bylo v debatě eh, akceptováno. V psychologických dopravních studiích se zcela jasně ukázalo, že čím více bezpečnostních opatření existuje ve vozidle, tím riskantněji řídí řidič. Někdo z ABS eh, řídí eh, mnohem riskantněji než bez ABS. To znamená, že pozitivní dopad těchto opatření je kompenzován i hned. A proto se ptám, zda je vhodné provádět tato technická supervybavení. Možná, že bychom měli také řidiče lépe vychovávat, aby skutečně chápali a sledovali vývoj, technický vývoj svých vozidel. Takže tyto psychologické eh, faktory bychom měli také znát. Ještě předtím, než členské státy eh, donutíme k eh, vysokým nákladům a také individuální uživatele dovedeme k eh, vysokým investicím, protože vlastně oni samotní nejsou schopni zdůraznit aspekt bezpečnosti. Co se týče ochrany osobních údajů, zde musíme zohlednit především to, že to je základní požadavek. Pokud bychom mm, toto překročili, pak to nebude fungovat. A odpor členských států je dán především tímto. Některé otázky prostě již nejsou zohledňovány anebo jsou potlačovány, eh, ať už je to tedy eh, vysoký náklad eh, technické infrastruktury anebo možnost zaručit ochranu osobních údajů. Mm, to jsme již viděli také ve zprávě kolegyně Sender Cross Border Enforcement, kde jsme viděli, že ani trestní pronásledování přes hranice nebylo přijatelné pro radu. Takže když to nefunguje ani v této oblasti, a to je skutečně bezpečnostní otázka, eh, tak eh, je to opravdu těžké. Pokud eh, takovýto postup není akceptován, tak musíme znovu začít přemýšlet o těch technických infrastrukturách. Já se domnívám, že je nutné to zohlednit, protože smysl ostatních opatření by byl zcela mimo a nedalo by se to udržet. Takže podívejme se na to, co má smysl, co nám něco přinese a kde je skutečně možné zaručit ochranu osobních údajů. Teprve tam je nutné učinit příslušná opatření. Děkuji. Otázka inteligentních řidičů, to by také nebylo špatný. Myslím, že bychom měli také mluvit o inteligentních řidičích, nejenom o inteligentních dopravních systémech. Paní Tykal. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já bych ráda poděkovala paní Jensen za její prezentaci. Spolupracovali jsme spolu velmi příjemným způsobem. Myslím si, že kromě bezpečnosti silničního provozu a ochrany životního prostředí jsou ještě důležité další věci. Vzhledem k tomu, že hovoříme o inteligentních dopravních systémech a o styčných bodech s jinými druhy dopravy, tak bychom měli také uvažovat o další kapitole, která by se týkala mobility ve městech. Myslím, že je důležité dívat se nejenom na finanční prostředky, které máme z rozpočtu transevropských sítí, s tím, že si musíme uvědomovat, že ty peníze neustále narůstaly. Vidíme to také z aukcí v rámci rozpočtu TNT, ale je tady ještě další věc. V této oblasti bude hrát důležitou úlohu rada, která bude muset diskutovat o situaci s členskými státy a ukázat na to, že v roce 2010 dojde k revizi na půl cesty, revizi využívání strukturálních fondů. Strukturální fondy by se daly použít i pro zlepšení mobility ve městech a tam je také zajisté místo pro inteligentní dopravní systémy. Socialistická skupina už v minulosti hovořila o tom, že je potřeba abychom měli lepší propojení mezi jednotlivými druhy dopravy a doufám, že to bude zdůrazňováno i nadále. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Silvě. Za komisi máme pana Karamicose. Omlouvám se za špatné vyslovení jména, říká pan předseda, a to jsem si to cvičil, zatímco vystupovali ostatní. Tak pan Karamicos. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také paní zpravodajce za velmi komplexní situaci a e, prezentaci, pardon, stávající situace. Je potřeba, aby se věci posunuly dopředu. Snaha o zhodu ve druhém čtení by zajisté nebyla špatná. Uvidíme, jestli se nám to podaří je důležité také vzít v úvahu veškerou práci, která proběhla v parlamentu. Máme vnější připomínkové řízení, máme za sebou slyšení, všechny příslušné strany byly vyslyšeny a mám pocit, že v tuto chvíli existuje určité nedorozumění v diskusích s radou, které se snažíme v tuto chvíli vyjasnit. Existuje tady jakási představa, že my chceme, aby nám někdo vystavil biankušek. Ale to není pravda. Rada sama přijala závěry v březnu, které berou v úvahu a přijímají základní koncepce akčního plánu. Je to určitý omezený rozsah opatření. A pak se začalo hovořit o tom, jak si zajistit závazek a angažovanost soukromého a veřejného sektoru. Takto bychom postupovali i v námořní dopravě, železniční dopravě a říční dopravě, kde na jednu stranu máme legislativu, standardizaci a financování. My jsme tedy začali s tímto přístupem u jiných druhů dopravy a následně máme systémy jak u pobřeží, tak na železnicích, které používají ITS. V této oblasti jsme začali, pane předsedo, pracovat před 15 lety. Tehdy začaly rádiové systémy, které poskytovaly informace řidičům. Je to ale možná zaváděno takovým systémem, který není, nepokrývá plošně celé území. Měli bychom tedy začít s minimálním pokrytím služeb v určitých oblastech, tak jako říkal parlament. Vytěží z toho mnohé i parlament, ale mělo by se to řídit cíly dopravní politiky. O tom hlavně v tomto návrhu jde. Zatím se totiž v této oblasti prosazovaly pouze opatření z iniciativy průmyslu. Je tedy důležité, aby se specifikovaly minimální úrovně obslužnosti, tak aby se mohlo rychleji postupovat v implementaci v Evropě, tak aby profesionální řidič nebo jakýkoliv řidič, jako já, věděl, jaké dostane minimálně služby um, týkající se prevence havárií, prevence dopravních zácp a podobně. Takže s parlamentem a s, a s radou se budeme snažit co nejrychleji dohodnout, protože jsme už ztratili spoustu času, v podstatě 15 let, a v těchto oblastech bychom mohli jak politice přispět tak občanům, tak jednotlivým operátorům. Je to totiž veliký globální trh a pokud v Evropě budeme schopni ukázat, že to jsme schopni zvládnout, tak posílíme i exportní kapacity těchto odvětví. Děkuji. Také děkuji. Chtěla by se Ana ještě k něčemu vyjádřit, prosím. Jenom pár krátkých připomínek potvrzuji to, co řekl pan zástupce komise. Parlament podpořil iniciativu komise, takže parlament a komise a tady mají velmi blízké pozice. A vychází to opravdu z mnohaleté práce. A jak jsem dříve říkala, vychází to také z činnosti pracovních skupin a z různých slyšení. Tolik tedy historické pozadí stávající pozice. Nicméně, východisko je velmi pragmatické a praktické. Jde nám totiž o kontinuitu po celé Evropě. Nechceme se dostat do stávající situace znova, kdy třeba někdo vyjede v nákladním vozidle ze Stokholmu a má dorazit do Řecka. Následně každé zemi se setkává s jinými systémy, se systémy, které navíc spolu nekomunikují. Máme různá technická zařízení, která nejsou interoperabilní. Bylo by potřeba, aby mohli mít přímo v kamionu nějaké technické zařízení, které by mu umožnilo jet z místa A na místa B přes různé státy a to zařízení by komunikovalo se všemi systémy. Potom další otázka, která tady zazněla a které se zabýv, kterou se zabýval tento výbor obecně parlament. Snažíme se vytvořit systém, který by vedl k certifikaci těchto odpočívadel. Protože konec konců musí vědět řidič, kde je další odpočívadlo tak aby mohl dodržovat pravidla o přestávkách v práci. A navíc tyto přestávky by měl mít na slušném místě. Pan Gancien, stručně, no prosím, velmi rychle jenom. Jenom jsem chtěl říct, že hovoříme o technologiích, hovoříme o ekologii, ale myslím, že dnešním hlavním tématem by měla být bezpečnost. To jsme říkali na samém začátku. Ale myslím si, že je potřeba se postarat o to, aby nevyrušovalo řidiče ty tisíce, nevyrušovali řidiče ty tisíce maličkostí, které jej vyrušují teď skoro jako kdyby už člověk neřídil, protože tam má tolik rušivých vlivů. Telefonují, mají k dispozici různé technologie, které si myslím, že opravdu člověka od řízení vyrušují. A je potřeba se zajistit, se postarat o to, aby se opravdu řídilo bezpečně. Dobrá, děkuji. Vycítil jsem určitý konsensus, že jste spokojeni, aby se posunulo těchto šest oblastí dopředu. Prošli už prvním čtením. Dívám se na kolegy a kolegyně koordinátory. Mezi něž také patří paní Jensen. Na základě koncensu jsem ochoten abychom pokra- eh, souhlasit s tím, abychom pokračovali v této oblasti dále a stanovili zpravodaje tam, kde to bude potřeba z jednotlivých skupin, protože předchozí buď odešli do důchodu, nebo nebyli zvoleni, znovu zvoleni. Všichni souhlasí? Můžete mě ukázat ruce? Zvednout ruce, jestli souhlasíte. Je někdo proti? Zdržel se někdo? Ne? Tak, děkuji, pane předsedo. Neměli bychom také rozšířit možnost navrhovat pozměňovací návrhy? Ne, to bude podle nových pravidel. Takže budou otevřené nikoli stricto sensum ve druhém čtení. Pro nové členy ve druhém čtení máte pouze omezenou možnost předkládat pozměňovací návrhy. V novém funkčním období můžeme přijmout výsledek prvního čtení a pokračovat ve druhém čtení, ale umožnit ještě předkládat pozměňovací návrhy. Takže jinými slovy, můžete předložit jakékoliv pozměňovací návrhy. Myslím, že to je podle pravidla 70, pokud se o tom čísle nepletu. Takže můžeme pokračovat takto. Ano, Matthew? korektně. Také musíme však sdělit kolegům, že všechny ostatní pozměňovací návrhy mohou předkládat v plénu, však eh, hlasování v druhém čtení eh, proběhne tedy eh, tak, že je možné tyto pozměňovací změny přijmout jednoduchou většinou. To musíme říci velmi přesně, aby si kolegové nemysleli, že je možné potom ještě měnit i tyto návrhy. Ano, kvalifikovaná většina, prvním ve druhém, cokoliv. Pozměvací návrhy můžete ale předkládat jakékoliv. Zdá se tedy, že všem je všechno jasné, pakliže tomu tak opravdu je. Tak, k dalšímu bodu. Výměna názoru s generálním ředitelem generálního ředitelství pro dopravu, panem Matiasem Rutem. Možná by měl přejít tady do předsednictva. A po cestě vás vítám tedy do nového výboru pro dopravu nového Evropského parlamentu. Budeme se těšit na spolupráci během nadcházejících pěti let a budeme se těšit na to, že nám odkývete všechno, co vám předložíme. Takže, pane Rute, máte slovo. Ano, děkuji srdečně, pane předsedo. Proto, abych kolegům také řekl, že mluvím trošku německy, začnu německy a chtěl bych jménem celého generálního ředitelství, ale také eh, více předsedy vám poblahopřát k nominaci za předsedu tohoto výboru. Samozřejmě, že blahu přeji také místo eh, tohoto výboru. A jsem velmi potěšen, že zde mohu být eh, opět mezi vámi a že zde vidím eh, celou řadu obličejů, které již znám, jakož i obličejů nových. Jsem velmi rád a těším se na naši spolupráci. Tento výbor, a to musím říci zcela jasně, je možná tím výborem, který, když se podíváme na statistiku, dělá nejvíc práce v Evropském parlamentu, tedy vedle výboru pro životní prostředí. Asi 10 všech postupů spolurozhodování eh, proběhlo právě zde v tomto výboru pro dopravu a cestovní ruch. Vážení poslanci a především noví poslanci, vy jste si nevybrali zrovna to nejjednodušší, ale za to je to velmi napínavé. V posledních letech jsme zavedli eh, velmi dobrou tradici důvěryhodné spolupráce. A já bych vám chtěl nabídnout, eh, abychom i v tomto smyslu, v tomto duchu pokračovali v eh, novém parlamentu. Mí pracovníci a já jsme vám k dispozici ohledně všech témat Mnozí staří kolegové již vědí, že jsme vstřícní. Neznamená to samozřejmě, že jsme vždy stejného názoru, ale Jedná se o demokratický proces vzájemného tření, vzájemného vyvíjení jednotlivých názorů. A nyní anglicky. I will, uh... Pokusil bych se vám trochu dopředu avizovat věci, které my se domníváme, že se dostanou během nadcházejících pár měsíců na pořad jednání vašeho výboru. Musím říci, že jsem tady v trochu citlivé situaci, protože i u nás dojde k obměně komise, takže do určité míry bych se rád omezil, omezil pouze na konkrétní záležitosti spíše než na obecné směrování budoucí politiky. Na druhou stranu ale můžu hovořit o konkrétních záležitostech, tedy o budoucnosti dopravní politiky, což je dokument, který komise právě přijala. Pokusím se tedy ve svém vystoupení na toto soustředit. anglické verzi se dá eh, dopravní politika zhrnout do tří c tedy citizen, občan, climate change, klimatické změny a competitiveness, tedy konkurenceschopnost. Možná, že si tam najdete i jiná C, ale v podstatě tato tři c zhrnují stávající evropskou dopravní politiku. Pokud dovolíte, tak začnu u konkurenceschopnosti. Doprava jakožto odvětví představuje 7 HDP, 5 pracovních míst a kromě toho C jsou tady i tři I. Infrastruktura, inovace a internal market, tedy vnitřní trh. A myslím si, že takto zkratkovitě se dá popsat eh, dopravní politika. Pochopitelně, že má také průmyslový rozměr, že má vnější rozměr a podobně. Teď, co se týče klimatické změny, neměli bychom zapomenout na to, že doprava představuje čtvrtinu všech emisí skleníkových plynů. Do určité míry mám pocit, že se nám podařilo rozluštit záležitost mnohých aspektů klimatických změn, ale zatím jsme to ještě nevyřešili v oblasti dopravy. Od 90. roku se nám o jednu třetinu zvýšil podíl dopravy na celkových skleníkových plynech. Na základě nadcházejícího jednání v Kodani a vývoju v dalších letech Máme pocit, že klimatické změny budou opravdu důležitým hybným faktorem posunu dopravní politiky. I tady by se daly najít různé podkapitoly. Třetím prvkem jsou občané. Občan jako pracující, v dopravním sektoru a zároveň občan jako uživatel dopravních systémů. Má to sociální rozměry, má to bezpečnostní rozměry a rozměry bezpečnosti ve smyslu státu. Čili zase by se to dalo popsat několika těmito hesly. Když hovoříme o těchto třech aspektech, tak místo předseda Tajány předkládá sdělení týkající se budoucí dopravní politiky. A v tomto sdělení eh, se zohledňují také trendy obecně společenské, tedy stárnutí populace a následně nedostatek kvalifikovaných pracovníků a nedostatek prostředků, Migrace a vnitřní mobilita, což je další hnací faktor. Ekologické problémy, o kterých jsem konec konců právě hovořil, ale také uvědomění, že nám dojde ropa, nebo minimálně eh, ropa, kterou si můžeme dovolit finančně. A to asi dost rychle. Otázka tedy zní, jestli, když už ne během nadcházejících pěti let, tak třeba během deseti či dvaceti let, nedochází k opravdu nebo nedojde opravdu k radikálním změnám naší dopravy. A to je věc, která by měla figurovat ve všech hodnoceních budoucí dopravy. Urbanizace, další téma zaznamenáváme stále více tendenci společnosti se urbanizovat. A s urbanizací narůstá jak problém dopravních zácp, zácp tak eh, problém a znečišťování. Dále globalizace a to jak dopravy zboží, dělby práce, tak i motorizace světa. Do určité míry tedy my všichni, jak vy, tak jako, jako parlament, tak my, jako komise, tak i rada, budeme konfrontováni s radikálními otázkami do právní politiky během nadcházejících pěti let. Dnes bych vám chtěl hlavně říct nás, následující a to, že máme volbu. Politici v oblasti dopravní politiky mají buď to možnost definovat směry budoucí dopravní politiky sami, anebo nechat, aby energetici, ekologové a finančníci také pomohli definovat eh, program v oblasti dopravní politiky. Během nadcházejících měsíců a roku si myslím, že jako lidé zabývající se dopravou, stojíme před jedním velkým úkolem. A ten úkol je i na evropské úrovni, byť musím rychle dodat, že řadu odpovědí budeme muset nacházet na regionální či dokonce lokální úrovni. Budeme tedy muset se potýkat i se subsidiaritou, a nedělat na evropské úrovni věci, které jsou lépe proveditelné na regionální či lokální úrovni. A co se týče diskusí, které budou probíhat během nadcházejícího měsíců, ale tak určitě toto bude velmi důležitým faktorem naší diskusy. Prostřednictvím svého dokumentu o budoucnosti dopravní politiky Zahajujeme diskusy a na základě vašich reakcí a vaší rozpravy bude nastupující komise připravovat novou bílou knihu o evropské dopravní politice. Chtěl jsem vám jenom trochu pouk- eh, ukázat, eh, co nás čeká, o čem se budeme zamýšlet a jak budeme řešit tyto hlavní tři aspekty dopravní politiky, které máme před sebou. Pane předsedo, pokud dovolíte, tak eh, jenom velmi rychle dokončím tento úvod a potom budu připraven na diskusi. Velmi rychle bych chtěl pro, projít jenom pár otázek, kterými se budete během nadcházejících týdnů a měsíců zabývat, podle mého názoru. Paní Ayala Sanders se na to ptala. Je velmi pravděpodobné, že budeme předkládat eh, legislativu týkající se vyšetřování nehod v eh, civilní dopravní eh, letecké dopravě, protože za poslední měsíce jsme zaznamenali tři velké nehody, další jsme zaznamenali v minulém roce. A domníváme se, že EASA by mohla sehrávat určitou roli a že je také možné najít možnosti eh, další koordinace mezi orgány, které vyšetřují tyto nehody na národní úrovni. Takže toto možná bude jedna z prvních záležitostí, kterou od nás dostanete. Pan místo předseda Tajany 8. září po dopravní nehodě ve Via Reggio apeloval na svolání konference o bezpečnosti železničního provozu. Vy budete pozváni na tuto konferenci. Chystáme se předložit akční plán o mobilitě ve městech, to by mělo být na konci září. Bude se jednat o akční plán, který se bude zabývat těmito třemi aspekty, dopravní politiky a zároveň se bude snažit vyrovnat s otázkou subsidiarity. Vy právě hodnotíte legislativu o právech cestujících v silniční dopravě, tedy autobusy a v námořní dopravě. A když se podívám na průběh diskusí v radě, vypadá to, že budeme potřebovat vaši podporu v oblasti rozsahu působnosti navrhované legislativy. Tam si myslím, že proběhnou zajímavé diskuse. Očekáváme, že návrhy týkající se koridoru budou předány radou do druhého čtení v září anebo v říjnu tohoto roku. A to je velmi důležitý návrh, Jehož cílem je zajistit přístup nákladní železniční dopravy do těchto koridorů. Zase, pokud bude potřeba, zaběhnout do dalších podrobností a musím říci, že na mě velmi zapůsobila vaše diskuse o inteligentních dopravních systémech a vaše podpora paní Jensen pro vyjednávání Jak už tady zaznělo, pracujeme na tom poměrně dlouhou dobu. Já jsem na tom pracoval před deseti lety a vycházel jsem tehdy z dobrovolného přístupu. Ten zjevně neposkytnul výsledky, které jsme od něj očekávali. Myslím, že nyní tedy nazrála doba pro právní úpravu. V kontextu politiky vnějších vztahů a posilování spolupráce v oblasti dopravy mezi Evropou a Afrikou, bezpečnosti leteckého provozu, transevropské sítě, bezpečnost silničního provozu, spolupráce v námořní dopravě. To jsou jednotlivé prvky, kterými se zabývá toto sdělení. Kromě toho před sebou máte slíbený návrh pana komisaře Barota k bezpečnosti letecké dopravy. Komise zítra přijme rozhodnutí, na základě kterého se prodlouží mandát koordinátoru TNT A musím říci, že jsme všichni byli opravdu zasaženi předčasnou smrtí jednoho z koordinátorů pro dopravu. Karl byl do určité míry tím prvním člověkem, který rozběhl evropskou dopravní politiku. Z jeho pera vzešla první bílá kniha o dopravní politice a byl to právě on, který generální ředitelství pro dopravu změnil v generální ředitelství, které je opravdu aktivní v oblasti dopravní politiky, spíše než by tam byla jenom skupina byrokratů, které se této politice bude bránit. Karel byl tedy naším dobrým přítelem za poslední mnoho let a musím říci, že jsme všichni byli velmi smutní, když jsme se dozvěděli o jeho úmrtí. Takže Kalavan Měta bude muset někdo nahradit, pana Balaše také bude muset někdo nahradit. Eh, ještě se rozhodne, kdo to bude, ale po konzultaci s vámi budeme tuto věc řešit. Existuje ještě řada dalších technických opatření, například směrnice o tlakových zařízeních. Budete také muset pracovat na jednom z důležitých prvků celkového integrovaného námořního evropského prostoru, tedy formality lodi, které se musí vykazovat, což není technicky, ale velmi důležitý politický návrh. A je potřeba, abychom v rámci tzv. námořních dálnic dopracovali tuto oblast do takové situace, aby když prostě jedete a z Kodaně na Peros nákladním vozidlem a následně lodí, tak abyste tak mohli činit v rámci jednotného evropského trhu. A existuje řada dalších oblastí, ve kterých se generální ředitelství pro dopravu vždy spolehala na to, že jim tento výbor pomůže. Nicméně, gestční výbor je jiný. Nyní ještě otázka Eh, programu Galileo. Zmiňoval jsem financování transevropských sítí, potom ještě další kontroverznější téma, tedy pracovní doba pro pracovníky eh, v mezinárodní přepravě. Myslím, že to, že máme před sebou řadu velmi složitých oblastí a budu si těšit na to, pane předsedo, že budeme si věřit tak, jako jsme si věřili vzájemně s předchozím výborem, kdy musím říct, že vy jste vyprodukovali opravdu hodně právních textů, dostali jste spoustu informací od nás, ale nejdůležitější je ta vaše hlavní základní Bible, ve kterém vidíme, čeho dosáhl předchozí výbor. A myslím, že a, Bible předsedy Briana bude stejně tak obsažná. Děkuji. Ano, děkuji, pane generální řediteli, za vaší prezentaci, za to, že jste se mezi nás dostavil již tak brzy a že jste tím ocenil práci tohoto výboru. My se těšíme na spolupráci s vámi a s vaším týmem na dosahování tohoto společného cíle a to zlepšování dopravy v Evropské unii, ale také uvědomění si našich širších odpovědností vůči klimatu a vůči občanům. Děkuji vám za to. Je tu celá řada dalších řečníků. A teď se pokusím tady zavést slovo, které začíná písmenem D a je to slovo disciplína. Prosím, abyste byli co nejstručnější ve vašich příspěvcích. Začneme čtyřmi koordinátory a pak další členové. Takže prosím, dejme každému co největší prostor, aby se každý mohl vyjádřit a aby pan generální ředitel měl pak čas na odpovědi. Takže pan Groš za PPM. E. Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji také za onu tradici, aby hovořili koordinátoři. Budu stručný aby ostatní měli možnost se vyjádřit. Skutečně není jednoduché na začátku funkčního období tak to rychle eh, poskytnout eh, tolik informací a nechci zdůrazňovat vše, co jste řekl. Myslím, že z minulosti již známe ty velké výzvy, klimatické změny, mobilita a tak dále. Zmíním se pouze o třech bodech. Za prvé se domnívám, že kontakty s praktickými zástupci dopravy a již před několika měsíci jsme to prožívali. Eh, jsou vždy eh, také charakterizovány hospodářskou krizí. Tato krize nás musí vést eh, také k tomu, abychom přemýšleli o nových eh, možnostech. Eh, já se domnívám, že i my bychom neměli vymýšlet nová pravidla, ale spíše mít pochopení pro to, co se děje v hospodářské oblasti. Dále eh, o další metce, a to je komunikace. Já se domnívám, že v posledních letech jsme velmi intenzivně pracovali a velmi disciplinovaně jsme vedli předvolební boj a zjistili jsme, že směrem ven eh, se projevila velmi malá efektivita, velmi málo informací přešlo k občanům. Eh, občané ve svém každodenním životě nevěděli o nás a proto bychom měli přemýšlet o tom, jak vést naši politiku eh, tak, aby o nás všichni věděli. A poslední poznámka eh, se týká rady. Nebylo by snad také vhodné přeskoumat konečně to, jak realizace mnohých dobrých myšlenek, které jsme zde eh, stanovili a které rada také zdůraznila, jak ta realizace probíhá v jednotlivých členských státech. Vždyť občané by také měli chápat to, že když my něco rozhodneme, eh, tak eh, není vhodné vždy hledat výjimky nebo to realizovat tak komplikovaným způsobem, že to člověka bolí. To je tedy také téma, o kterém bychom zde měli hovořit. A to společně s e, otázkou přeskumu toho, co bylo učiněno v minulosti, by e, mohlo být e, zjednodušeno. Chtěl bych tedy vyjádřit i tuto myšlenku navíc k všem těm zajímavým věcem, které jste řekl. Děkuji vám. Pan Leichtfried. Děkuji, pane předsedo, pane generální řediteli a děkuji za to, že jste přišel tak včasně mezi nás a podal nám tolik informací. Mám tři otázky. Za prvé, Eh, bezpečnost letecké dopravy. Zde jsme v takové situaci, že lidé, kteří mají eh, někam letět, eh, jsou neustále vedeni k tomu, aby kontrolovali, jaké mají sebou parfémy a tak dále. Neměli bychom se zamyslet nad tím, jak je možné, že letadla přesto, že jsou takové bezpečnostní kontroly, tolik padají. Takže takže eh, neměli bychom se znovu zamyslet nad těmi pravidly pro kontrolu eh, tekutin. Neměli bychom něco udělat nového a budou existovat také kritéria eh, ohodnocení leteckých společností, podle kterých se mohou řídit také cestující. Vždyť bezpečnost je velmi důležitá pro všechny. Dále, co konkrétně komise chce udělat ohledně ekologizace dopravy celkem? Chápu samozřejmě, že hospodářská krize způsobila mnohé problémy, ale není smyslem toho, aby Evropská unie eh, podporovala intenzivnější eh, přepravu nákladních automobilů na silnicích. Měli bychom přemýšlet o dalších kombinačních možnostech a o přesunu na ekologičtější typy dopravy. Čili konkrétní otázka v souvislosti se švédským předsednictvím. E, slyšeli jsme také, že se hledá e, nová úprava pro dopravu v Evropě. Zde byly stanoveny určité body pro silniční dopravu a Evropský parlament nebude mít zájem o změnu či odstranění těchto smysluplných pravidel. Dále jste hovořil o dopravních projektech, o dopravní politice, ale my se zabýváme také cestovním ruchem. A co existuje v této oblasti nového? Zajímá mě především to, jak se diskutuje ve Slovinsku o vinětách. Děkuji vám, pane Lachtvíde. A není pan Stex z Aldi. Děkuji. A děkuji pane Rute, za to, že jste se dostavil na náš výbor již takto brzy na začátku eh, našeho období. Víte, že doba je těžká, protože se vymění komise, budou tam nové tváře, pak je těžké vyhlížet příliš daleko do budoucnosti. Ale každopádně bychom neměli marnit čas v jedné věci že bez ohledu na to, jestli bude v komisi někdo nový nebo ne, tak musíme něco dělat s tou bílou knihou. Komise musí zaujmout jednoznačný postoj. A pokud jde o hlavní směry politiky dopravy, musíme si jasně vymezit, co budeme chtít. Míra ambicí na straně komise v tom bude hrát velice důležitou roli ale komise by měla být co, mít co nejevropštější přístup. To je to, co se od komise čeká. Takže bychom měli obecně hovořit o udržitelnosti, hospodářské a sociální a environmentální udržitelnosti. Takže já jsem zvědav, jak na to budete reagovat. Je tam ve vašem sdělení hodně zajímavých bodů. Každopádně jde také o otevření trhu. Pokud chceme opravdový trh v rámci všech modů dopravy, musíme odstranit přetrvávající bariéry. Pan Mirt tady udělal, odvedl hodně práce a jsem rád, že jste na to upozornil, ale pokaždé, když jsme se v minulosti snažili dohodnout, tak parlament a komise stály bok po boku proti radě. Musíme dosáhnout od rady dohody. A v rámci dopravního výboru každopádně nás považujte za spojence. Děkuji za zelené. Pan Kramer. Ano, i já děkuji za tyto informace a pochopil jsem také, proč jste přešel do angličtiny, protože třikrát C je lepší než německý PKV. Je však velmi důležité to, že jste zdůraznil význam dopravy v souvislosti s klimatickými změnami a ukázal jste, že třetina emisí je způsobována eh, dopravou a že dochází k navýšení o 35 A toto navýšení je ještě eh, závažnější, když se podíváme na ostatní oblasti, kde emise eh, poklesly. Čili doprava sežere všechny tyto úspory, eh, které byly dosaženy na základě milionových investicí. Nebudeme moci změnit klimatický vývoj, když nezměníme dopravu. A je dobré, že jste to řekl zcela jasně. Také jste řekl, že ropa brzy dojde. Máme 450 50 automobilů eh, na tisíce obyvatel. Eh, v Rusku je toho mnohem méně, ale až tam dosáhnou eh, pouze zlomek toho, co je u nás, tak dojdou veškeré zdroje, i ocel a tak dále. Čili musíme začít přemýšlet jinak, pokud chceme zabránit globalizace v tomto smyslu. Ještě k městům. Všechny klimatické negativní emise jsou způsobeny ve městech městech dopravou. Čili eh, v souvislosti s mobilitou ve městech se tím musíme zabývat. Máme však jednu páku i eh, přes existenci subsidiarity a to jsou peníze. Zde v parlamentu jsme se rozhodli, že alespoň 40 investic do dopravy musí být investováno do železnice. Zatím je to obráceně, do železnice se investuje pouze 20 A když to rada rozhodne, tak to také musí musí udělat. Je to rozhodnutí eh, Evropského parlamentu, které se musí stát zákonem. Doprava v Evropě je příliš levná, eh, pouze ekologická opatření jsou příliš drahá. Děláme však také hlouposti eh, tím, že třeba stejné množství vepřového masa se z Velké Británie vyváží a také dováží. Potřebujeme inteligenci. Drůbeží maso z Evropy do Afriky je tam mnohem levnější než místní eh, produkce, eh, což je nesmyslné z hlediska rozvoje i dopravy. A když já jedu vlakem do Bruselu z Berlína, tak platím na 20 DPH. Eh, letadlo to neplatí, přestože emise letecké dopravy jsou mnohem vyšší. Co vy chcete udělat pro to, aby ona konkurence byla také spravedlivá? Děkuji. A poslední v prvním kole. A pak eh, požádám pana Rojtaho, aby zareagoval. A pak pan Van Dalen za ECR eh, e tedy. Děkuji. A děkuji, že jste se mezi nás dostavil již nyní. V 80. letech jsem tady pracoval a vždycky jsem si cenil to, jak pan Van Mír byl entuziastický, pokud jde o e, dopravu. Momentálně se nacházíme v hospodářské recesi a já si myslím, že my bychom se měli snažit určit, zda spolufinancované projekty lze nějakým způsobem ještě urychlit. Můžeme tak podpořit pracovní příležitosti a hospodářskou obnovu. Měli bychom eh, tudíž možná se zamyslet nad tím, jestli je tu nějaká pravděpodobnost že by se to podařilo. A pak eh, se chci zabývat také vnitrozemskou lodní dopravou, která zatím má v našich plánech jenom velmi omezený, omezené místo. Já neříkám, že bychom měli navrhovat více pravidel, ale zabývat se správnou implementací. Například v silniční dopravě eh, regulovat nějakým způsobem dobu, po kterou smí řidič řídit a pak odpočinky. A často také dochází třeba u turistů k disproporční penalizaci eh, řidičů za ně, některé drobné přestupky. To jsou všechno věci, které musí mít místo v našem programu. A pak subsidiarita. To leží naší eh, frakci na srdci. Některá evropská pravidla mají možná příliš velký, příliš neuměrný dopad na některé regiony. Je tu třeba problém na jednom ze skotských ostrovů, kde jedna loďařská společnost vlastně řekla, že bychom podle těchto pravidel i v neděli museli operovat eh, trajekty mezi eh, pevninou a ostrovem, i když je vůbec nikdo nepoužívá. Takže bude skutečně možné uplatňovat subsidiaritu v těchto případech, anebo máme jenom pravidla pro pravidla, která jsou k ničemu. Děkuji. Děkuji, pan, pane Van Dalen. Pane Rojte, chtěli byste odpovědět na první sérii otázek a pak se dostaneme ještě k otázkám všech dalších členů. Děkuji. Takže v první řadě chci poděkovat všem kolegům, kteří se až dosud vyjádřili, protože oni řekli hodně věcí, eh, které jsem opomněl, které jsem měl uvést sám, zvláště pan Groš, který velmi zřetelně poukázal na současnou situaci v kontextu tedy eh, hospodářské krize. Ano, tomu čelíme velice, eh, velice citelně, zvláště v nákladní dopravě. A my jsme navrhovali řadu opatření, ať už je to uvolnění pravidel státní pomoci, nebo takzvané pravidlo use it or lose it v letectví. To bychom chtěli, tam bychom chtěli jít směrem, který si přál pan Van Dalen. To znamená vnitrozemská eh, na, eh, lodní doprava. Ta byla také citelně postižena krizí a nasloucháme všem jednotlivým odvětvím v rámci dopravy. Ale Zásadní poselství, které vysíláme, je ne, nezapadněme zpátky do protekcionismu. Snažme se pomáhat, ale ne se vrátit k protekcionistickým opatřením, která by mohla narušit vnitřní trh. A z hlediska implementace na to jste poukázali mnozí z vás ano, opravdu, když se dívám na budoucí práci vašeho výboru anebo DG TRAN, tak musíme dělat ještě mnohem víc, pokud jde o implementaci existující legislativy. A já znovu chci posílit ten závazek, kdy vás budeme, že vás budeme informovat o stížnostech eh, na neplnění Zatím se to eh, pak také, pokud jde třeba o železniční balíček, z hlediska implementace existuje celá řada pravidelných zpráv, ale musíme se eh, na to opravdu zacílit. Spíš než víc legislativy, se postarat o to, aby legislativa, kterou jsme přijali, byla opravdu zaváděna. Pane Groš, váš druhý bod má také nesmírný význam, a to je zjednodušení zjednodušování. Musíme přeskoumat legislativu, ať už z hlediska třeba konsolidace prvního železničního balíčku či dalších prvků, které se dají zjednodušit. My na tom pracujeme. Komunikace. To je to čtvrté C pravděpodobně nejdůležitější z těch čtyř bodů. Všechno, co děláme na evropské úrovni, co je dobré, všechno, čeho si cení občané, není vnímáno jako evropské. Ale jenom ty obtížné věci, ty věci, které představují určitou zátěž, tak o těch se říká, že jsou evropské. A vy to víte lépe než já, jak to funguje, ale musíme tedy ten komunikační aspekt hodně zvážit. Ale my jsme známi zejména se ví o těch pravidlech týkajících se třeba tekutin v letecké dopravě. A je důležité abychom předložili nějaký návrh, pokud jde o tekutiny. Musíme zároveň mít technologii, která to zvládne. A já jsem rád, že pan předseda Dajany k vám bude hovořit o všech těchto záležitostech v nadcházejících týdnech a měsících. Ale Naprosto souhlasím s panem místopředsedou, že je tu ten závazek zrušit toto pravidlo týkající se eh, tekutin v přepravě, ale musíme to udělat tak, aby nevzniklo 27 různých eh, systémů ve 27 členských státech. To by bylo pro občany ještě horší než současná situace. Musíme to koordinovat společně. A pokud jde o ty uh, velké kladní auta, tak i tady máme příslip, že zatím se nepočítá s žádným návrhem, ale musíme počítat ještě s některými prvky mus, zatím provádíme studie, také pro, bylo provedeno slyšení. Já jsem nejdřív myslel, že my to projde, ale když jste zmiňovali eh, tu slo, slovinskou vinětu, tohle je sdílená odpovědnost mezi komisí a státy, ale my se tím zabýváme. Pan Šlex, otevření trhu. To je zřejmé, to je jeden z prvků, které byly hnací silou integrované dopravní politiky a je velice důležité to zdůraznit. A celková otázka, pan, pane, pan Káma, dopravní politika, tak tady v příštích měsících nás čeká diskuze také o, stejně jako o eurovinětě, protože to je konkrétní příklad řešení dopravních otázek. Pan Alkadroj velice prosazoval parlamentní postoj této věci. Uvidíme, jak to dopadne, pokud jde o eurovinětu. A pane Van Dalen, z hlediska mobilizace evropských prostředků na zrychlení infrastrukturních projektů, to se snažíme dělat v rámci programu, programu obnovy, tam je těch 500 milionů. Ale já si myslím, že skutečnost, že z hlediska žádostí eh, tam byl vlastně přebytek žádostí oproti prostředku jedna, v poměru 1 ku 4, tak se nebude dostávat prostředků. Děkuji. Ještě tady máme devět členů, pan Kok, pan Alkadrawi, paní Lechtenberger, paní Alessander, paní Foster, pan Kun, pan Grandes Pasqual, pan Liberacký a pan Gansil. A teď si uzavřít seznam řečníku a prosím vás, buďte maximálně struční, minuta a půl, maximálně dvě minuty. A až uvidíte, jak, jak točím kladívkem, tak víte, že váš čas vypršel. Takže opravdu naléhám na vaši ukázněnost. A nejprve pan Koch. Děkuji, pane předsedo. Pane Rüte, můžeme očekávat iniciativy v těchto oblastech. Čtvrtý akční program silniční eh, bezpečnosti, rozměry vozidel a technický dohled eh, motorových vozidel eh, v souvislosti s inteligentními dopravními systémy. Děkuji. Mr. Koch, you're a hero. Thank you very much. Ano, vy jste skutečně hrdina. Ano, kadraví. Eh, Já se vyjádřím možná trochu obšírněji, ale i tak to bude stručné. Děkuji, pane Rute, za váš eh, raní příspěvek. Vy jste opravdu velmi dobře předestřel obsah sdělení a ty hlavní směry politiky k Bílé knize. Ta by měla být co nejhmatatelnější. Měla by být také napojena na konkrétní harmonogram. Nejenom z čeho chceme dosáhnout, ale kdy tento cíl bude splněn. A pokud jde o hodnocení, tak udržitelná doprava je problémem, protože zatím jsme nesplnili naše cíle. Vy jste odkázal na systém eurovinety, my potřebujeme ještě se hodně snažit, abychom měli ambiciozní legislativu, která se mi zdá, že zatím je zablokována na úrovni rady. Mně se zdá, že proto není velké nadšení, že není velká vůle k pokroku. Možná bychom měli společně přemýšlet o tom, jak pobídnout radu a to, ať už z hlediska toho, když hovoříme o externalizaci nějších nákladů, nebo čímkoliv jiném, musíme usilovat o udržitelnost. Takže ještě dodatečná otázka týkající se této věci. Na okraji těchto diskuzí by měla komise předložit také návrh o účetních pravidel pro spotřební daně a chci se zeptat, jak daleko jsme pokročili v této věci. A pak ještě drobná obava, týkající se zabezpečení větší, zvýšení bezpečnosti letišť a oznámeného akčního plánu. Bude se držet komise budoucnosti lhut, které si vytyčila 6 měsíců. Má se jednat o lhutu 6 měsíců. Ano, stihnou se to jen tak, tak. Paní Lichtenberger. So, ich habe... Já mám velmi mnoho otázek, ale za to jsou krátké. Za prvé, otázka nebezpečných sedadel pro děti a miminka. Eh, bylo přislíbeno, že se provede studie a to již v říjnu, kdy ji dostaneme. Potom Gigaliner. To je pro mě problematická záležitost. Eh, žádný poslanec nedostal eh, příslušnou prezentaci. Eh, píše jsme eh, v tomto výboru také dostali otázku toho, jak zohlednit sociální a ekonomické aspekty před zavedením Gigaliner. Takže je nutná jasná otázka na tuto otázku. Potom otázka práv cestujících v letecké dopravě. Diskutovalo se o denied boarding již v minulém období. Eh, proběhl určitý přeskum. Já mám takový dojem, že stále více lidí se hlásí, kteří říkají, že práva cestujících nejsou natolik chráněna, jak by to bylo nezbytné. Dále únava pilotů. Byla také diskuze o tom, zda přestávky pro piloty jsou dostačující, zda projev únavy není eh, příliš častý. Existuje prý eh, nějaká studie a měli bychom o tom diskutovat a navázat na minulou debatu. Eh, potom vzduch v letadlech. Jsou zde nějaké nové údaje? Zkušenosti jsou velmi negativní. Co udělá komise v této oblasti? A potom implementace kontrol v nákladní silniční dopravě. Členské státy eh, mnohé neudělali, eh, takže bezpečnost je stále horší. Vždycky mě překvapuje, jak se daří poslancům a poslankyním do vteřiny to vyčerpat, paní Ale Sender. Děkuji, děkuji pane Rutte za to, že jste tak rychle přišel a že jste nám poskytl tolik informací. Ještě jednou k bezpečnosti silničního dopravu, dopravy. Jak to vypadá s přestupky? Eh, byla zde projevena jenom dobrá vůle? My bychom eh, toto téma chtěli oživit. Dále bych eh, také rád věděl, jak ty cíle na rok 2010 by měly být rozvedeny a prosazeny. Eh, především Galileo eh, bylo navrženo, že budou dvě střediska, ale rozhodlo se, myslím, nějak jinak. Eh, dále jste se také zmínil o tom, že zítra mají být vyměněni dva koordinátoři a já jsem se domníval, že pan Davignon, který byl poněkud nešťastný, bude vyměněn také v tomto výboru. Dále plán pro Afriku. Eh, téma Somálska je již objasněné. Bylo něco uděláno na eh, GD eh, Rybolov? Vždyť to je také spojeno s bezpečností námořní dopravy. Dále financování. Eh, co chce vaše generální ředitelství v budoucnosti podniknout v souvislosti s TN? Bezpečnost letecké dopravy. Ale bezpečnost a komfort, to jsou důležitá témata a údaje jsou velmi rozdílné. Cestující vlastně vlastně visí eh, jaksi ve svých eh, sedačkách a, a je to nepohodlné. I zde by bylo nutné leco změnit. Dále se připojuji také ke kolegům ohledně eh, sledování, dalšího sledování aplikace. Zde je nutné sledovat to, jak se vše realizuje. Paní Fostrný. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také našemu hostu z komise, že takto brzy přišel na naší schůzi. Jenom dvě krátké věci. První se týkala diskuse tekutin v letadlech. Myslím, že bude velice těžké zrušit toto pravidlo. Myslím, že největší problém byl právě těch 100 ml, protože se nedalo koupit v obchodě nic, co by bylo 100 ml. Prostě bylo to 125. Já myslím, že budou mít problém některé vlády a, toto pravidlo zrušit. Já myslím, že jsme si na to všichni zvykli, tak už to nechejme. Teď, co se týče nehod v leteckém provozu, já to opravdu neberu na lehkou váhu. Je to obecně bezpečné cestování, protože máme národní nezávislé vyšetřovatele, kteří nepodléhají politickému tlaku. Máme tedy zcela transparentní způsob letecké dopravy a proto jsme zatím vždycky přivstáli. A jakmile došlo k nějaké nehodě, tak se veřejnost dozvěděla o jejich důvodech. Takže nevím přesně, jak to vypadá z názory, jak chce komise rozpracovat tuto oblast, ale musím říci, že jsem z toho trochu nervózní, protože máme vyzkoušený a osvědčený systém vyšetřovatelů, kteří spolupracují s výrobci, s jednotlivými státy a příslušnými orgány, jakmile dojde k nehodě. Takže neberu to na vážnou, na eh, lehkou váhu měli jsme pár nehod během předchozích pár měsíců, bereme to vážně, ale rád bych věděla, jaké má komise záměry v této oblasti. Děkuji. Pan prosím. Děkuji, pane předsedo, pane generální řediteli, děkuji vám eh, za stanovení cílů do budoucího období a stanovení stěžejních bodů. Eh, k tomu však potřebujeme také dostatečný rozpočet a ve výboru jsme zjistili, že náš rozpočet eh, se krátí o 8,3 na rok 2010, především v oblasti TN. A právě ekonomické ekonomové nám dělají největší problémy. Eh, doprava a nákladní přeprava eh, se snižuje, říkají nám všichni ekonomové, že eh, není třeba rozšiřovat také trasy pro nákladní dopravu. Nesmíme připustit, aby zde došlo k průlomu. Jakou podporu vám můžeme nabídnout, pane generální řediteli, na to, aby náš rozpočet rozpočet byl dostatečně eh, naplněn a myslím si, že eh, požadavky je možné klást do poloviny srpna, pak to bude diskutováno ve výboru a také v plénu. A rádi vás podpoříme, abychom nespůsobili také z hlediska financování určité problémy. Děkuji, pane, Pandes Pascal. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji pane generální řediteli za informace a za seznam projektů, se kterými jste nás seznámil. Budu velmi stručný. Transevropské dopravní sítě, ty dostaly 20 miliard euro, potom přišla recese a 8 miliard eur. A zítra se má znovu jmenovat osoba, která je zodpovědná za tuto tematiku. Jak vnímáte možnost, aby v rámci tohoto průběžného hodnocení finančních rámců by se dalo těchto 30 prioritních procent revidovat? Paní Gala má úplnou pravdu. A není to náhodou, že se shodujeme. Máme tady tři centrální projekty, nikoli dva. Tak co ten třetí? A nakonec, jaké zkušenosti jsme měli se skendry při nástupu do letadla. Eh, stálo by za to pokračovat v tomto projektu. Děkuji, pan Liberacký. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane generální řediteli, Chtěl bych vám mnohokrát poděkovat za to, že ještě před volbami jste strávil celý den předtím, než jste eh, Jste, jste hovořil s zástupci mezinárodní dopravy o jejich finanční situaci. Děkuji za to a chtěl bych se zeptat, jaké další kroky plánujete. Jak chcete zlehčit těžký život dopravců? A potom mám ještě další otázku a to. Máme kohezní fond, který se z poloviny rozděluje do dopravní infrastruktury, a to především v nových členských státech. Ze své vlastní země vím, že se značně spožďuje využívání těchto prostředků, což má pochopitelně negativní dopady pro rozvoj systému dopravy. Pane řediteli, nemyslíte si, že by bylo potřeba nechat tuto záležitost eh, nejenom generálnímu ředitelství regio, ale i vašemu generálnímu ředitelství a našemu výboru, že prostě abychom se všichni eh, zabývali touto otázkou a vstupovali do těchto věcí. A eh, myslím, že jsem nevyčerpal úplně svůj časový limit, takže snad to oceníte. Děkuji. Zbývají mi ještě tři řečníci. Nejprve pan Kancien, pan, paní Tykau, Bilbao Barantika. Takže máte slovo. Dvě domande veloci. Děkuji. Měl bych dvě otázky. Děkuji, pane generální řediteli. Probíhá konference, eh, která je naplánovaná tady na září a jistě to bude mít také vliv na, na programování dalších činností. Eh, po těch nehodách, ke kterým eh, nedávno došlo, se musím zeptat, co udělá komise a jaké má plány v, pro rok 2009, co se týče bezpečnosti letecké dopravy. A všiml jsem si, že jen málo projektů bylo vybráno, eh, další projekty byly zamítnuty a bylo řečeno, že tyto projekty nejsou přijatelné a byly odmítnuty z rozpočtových důvodů nebo z jiných důvodů. Ony plány na rok 2009 eh, by měly být stanoveny celá jasně, eh, především s ohledem na finanční krizi. 10 až 20 podpor ze strany komise eh, umožní to změnit také ekonomické situace? Děkuji, paní Tykou. Děkuji, pane předsedo. Mám následující otázku. Týká se dalších vývojů společné mořské, námořní politiky a také železnice. Víme, že tyto infrastruktury si vyžadují vysoké investice, možná je to složité ve stávající době hospodářské krize. Členské státy a firmy mají problémy zajistit potřebné finance. Jaké opatření přijmete pro podporu rozvoje infrastruktury. A tady hovořím opravdu o všech druzích dopravy. A poslední otázka. Možná by bylo dobré pro všechny kolegy a kolegyně, kdybyste nás informoval o tom, do jaké fáze se dostalo vyjednávání s dohodami se třetími zeměmi v oblasti dopravy. Máme mandát vyjednávat, máme rozhodnutí rady, ale bylo by dobré získat o tom více informací. Odkazuji konkrétně k dohodě o letecké dopravě s Mexikem. Děkuji. Děkuji paní Tykel a v neposlední řadě paní Bilbo Barandy. Eh, Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych eh, panu Rytemu ráda poděkovala Samozřejmě, že jsme v hospodářské krizi. Viděli jsme však zajímavé projekty, které by bylo vhodné ještě prohloubit. Domnívám se však, že bychom měli nejdříve udělat to, co jsme také dnes ráno již slyšeli a sice dochází ke zkrácení rozpočtu. V žádném dokumentu však eh, jsem neviděla žádné ohodnocení dopadů na jednotlivé projekty. Nebylo řečeno, že projekty nebudou realizovány. A hovořím o, tří, o třech eh, I. Neviděli jsme však žádnou analýzu co do dopadu eh, posouzení projektů. A toho, jak je možné se přizpůsobit krizové situaci. Mám na mysli eh, také speciální podmínky, které vyplývají eh, z krize, jaká inovace by eh, s tím mohla být spojena. Není tedy vhodné zkracovat rozpočet. A dále se také domnívám, že zajímavé i nezbytné právě krizové době eh, zlepšit koordinaci všech rozhodnutí, která se přijímají. Eh, dnes dopoledne jsme to již slyšeli, hovořili jsme o příslušné směrnici, o inteligentních dopravních systémech a obsah této směrnice by měl být koordinován s projekty, o kterých dnes dopoledne hovoříme. A dále ještě návrhy komise by eh, rovněž měly být spojeny se snahou přesvědčit státy o nezbytnosti inovací, o snížení emisí CO2 na základě využití obnovitelných eh, energií, ekologických postupů a tak dále. Eh, když slyšíme jednotlivé státy, tak vidíme, že reagují zcela jinak, zapomínají na ochranu životního prostředí. A ještě na adresu paní Ajaly. Eh, mohu souhlasit pouze, když eh, budete myslet také na eh, bezpečnost námořní dopravy. To, co se děje v Somálsku, je strašné, ale mé informace z Baskicka jsou také znepokojící. Mnohé osoby jsou právě tam odsud. Děkuji mnohokrát. Pane Rite, spousta otázek, velmi málo času, takže i na vás platí, a, že máte pomalu ukončit svůj prav, jakmile začnu na vás mávat. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já myslím, že a, ostatní kolegové tady mají daleko menší riziko než já, protože já jsem v dosahu fyzickém toho vašeho chladívka, na rozdíl od nich. Takže velmi rychle. možná trochu obecně. Chtěl bych jasně říci, že komise a tento výbor jsou na jedné lodi a snaží se získat více prostředků na infrastrukturu. Je potřeba zajistit, aby investice do infrastruktury nejenom v tomto, ale i v budoucím finančním období zaznamenaly nárůst protože infrastruktura je u nás výrazně podinvestovaná. Zelená kniha o transevropských sítích má za cíl v podstatě pouze připravit budoucí diskusy na téma investic do infrastruktury. A to investic, které by byly inteligentní. Z mého pohledu totiž Inteligentní infrastruktura znamená snížení emisí, znamená to také efektivnější využívání systému a to by mělo být důležitou součástí budoucích politik tohoto parlamentu i komise. Pane předsedo, myslím, že jsem se musel vzdálit poměrně daleko od oblasti, ve které bych měl pracovat. Já nejsem politik, jsem státní zaměstnanec. Jsem podřízený pana místo předsedy komise Tajányho. A řadu otázek o budoucnosti politiky nejsem schopen zodpovědět, protože konec konců kolegium komisařů o tom bude rozhodovat. My budeme poskytovat komisařům určité poradenství, konkrétně panu místopředsedovi, ale rozhodovat budou oni. A my následně jejich rozhodnutí musíme obhajovat. Takže na řadu otázek, které jste mi položili, vám nemůžu dát odpověď můžu pouze hovořit na základě svých instrukcí, ale vyslechl jste si to, co jsme říkali, ano. Nejenom, že jsem si to vyslechl, ale také informace předám panu místopředsedovi komise Tajanemu. Možná bych se pokusil zodpovědět na pár konkrétních otázek, které tady zazněly. Co se týče budoucí legislativy, ať už to jsou rozměry, anebo váha, anebo technické kontroly v eh, Německu, to je budoucí legislativa, o tom bude muset rozhodnout. Až nadcházející komise není to v pracovním programu stávající komise. Teď, co se týče akčního plánu a 6 měsíců na pro letiště. Pane Alchadruji, bohužel eh, tady vám nemůžu v tuto chvíli poskytnout odpověď. Obrátím se na vás osobně. Budeme bojovat za internalizaci vnějších nákladů, to je jasné. Paní Lichtenberg, Patrik Kudu eh, by se, se měl dostavit a IASA měla hodnotit systémy dětských sedaček a možná, že on tedy následně bude schopen odpovědět lépe na vaši otázku. Já jsem se o tom vlastně dočetl pouze z novin, musím se podívat, o co přesně půjde. Zcela souhlasím s tím, co jste říkala o únavě pilotů. Se zmíněným panem kolegou jsme byli ve Spojených státech, ale zase je to legislativní návrh, který musí předložit nadcházející komise. Paní Alessandr bych chtěl říci, že stále ještě máme návrh týkajících se přeshraničních přestupků. Jako evropští občané bychom možná měli doufat v to, aby byla schválena Lisabonská smlouva, protože potom budeme mít k dispozici jiné páky. Co se Galilea týče, dohoda, které jsem se také účastnil, představovala umožnění provoznění třetího centra, ale je to otázka nákladu a toho, kdo to bude platit. Omlouvám si, jsem se špatně vyjádřil u koordinátoru. Ten návrh, který jste viděli v rámci starého parlamentu, bude potvrzen komisí. Takže to bude pan Seky, pan Seky bude nominován jako nový koordinátor, s čímž jste souhlasili. Dva koordinátoři nebudou jmenováni, protože Van Miet a Balaš už, tomto, už nejsou k dispozici. vyjednávání se třetími zeměmi. Tam vás jako vždy informujeme. Budeme v této zásadě pokračovat. Nebudu přímo tady teď rozebírat Mexiko. Dojednali jsme to s Kanadou, máme druhou fázi jednání se Spojenými státy. Vyjednáváme také s balkánskými státy. Takže pochopitelně vás budeme o tom pravidelně informovat, paní Tykou. Paní Bilbao Verniča. Jestli chcete, aby mluvilo o obnovitelných energiích, no tak bych tady ještě musel sedět hodinu. V zásadě s vámi souhlasím, že je potřeba tlačit na inovaci a najít způsob, zlepšení financování. Ale řeknu to obecně takto. Generální ředitelství pro dopravu si myslím vedlo velmi dobře v tom, aby se prakticky využívaly výsledky výzkumu. Galileo, Cezar, říční inteligentní dopravní systémy, jenom pár příkladů toho, kde jsme začali v generálním ředitelství s výzkumnými projekty a nyní už jsme se dostali do fáze realizace technických inovací v Evropské unii. Takže myslím, že se nám dařilo velmi dobře v této oblasti a že jsme i spolupracovali velmi slušně v dopravním sektoru. Paní Foster, úplně s vámi souhlasím, že co se týče vyšetřování nehod, je potřeba rozlišovat mezi těmi orgány, které poskytují licence v oblasti bezpečnosti a orgány, které vyšetřují případné nehody. Myslím, že jsme našli pár mezer i v evropských informačních systémech, ale budeme se opravdu snažit nesměšovat tyto dvě role, protože musíme mít nezávislý orgán, který vyšetřuje nehody. Možná by bylo dobré také vytvořit jakousi síť, o tom stále ještě uvažujeme. Pane předsedo, myslím, že tímto bych skončil. Co se konkrétních transevropských sítí týče a programu na obnovu hospodářství, tak předám informace koordinátorům, kteří následně mohou je poskytnout dále. Chtěl bych tedy poděkovat za všechny zajímavé otázky a připomínky, které v každém případě sdělím panu místopředsedovi Tajánimu. Děkuji. Děkujeme mnohokrát, pane Rute. Jak jste říkal, proběhne schůze koordinátorů v podstatě i hned po této schůzi. Na různém nebo mezi různým nic nemám. Jenom bych chtěl připomenout, že další schůze výboru pro dopravu proběhne 1. září, což je úterý v 15 hodin. A měla by pokračovat do 2. září a měl by tam být generální ten ESU. Takže pokud už nikdo nic nemá přímo ve formátu celého výboru, tak děkuji, děkuji také tlumočníkům a končím tuto schůzi. Koordinátorům dáme pět minut na protažení a začneme znova v 11.40.